Dobré odpoledne, já vás poprosím, aby, jestli můžeme schválit pořad jednání. Pokud ano, tak eh, je tímto pořad jednání přijat. Děkuji vám. A eh, vítám paní komisařku, eh, aby nás informovala o nedávném vývoji v oblasti IKEL. Chceme si vyslechnout eh, reakci členských států Evropské unie. Je zde už návrh komise na závěry rady, což znamená, že by to bylo stanovisko, které by zastávala Evropská unie. My jsme zaslali k vašim rukám a k rukám Rady a předsednictví dva dopisy. Nepochybně zástupci tohoto výboru budou mít celou řadu dotazů, takže já vám dám rovnou slovo a pro, prosím. Thank you very much. Respected. Děkuji, vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. Jsem velice ráda, že mohu vystoupit před vámi na půdě tohoto parlamentu opětovně. Karbonizace leteckého průmyslu je nepochybně vysokou prioritou Junkerovy komise od samého počátku. a Já předpokládám, že tomu tak bude i v budoucnu, že se toto téma bude objevovat na politickém programu nejen za funkční období této komise, ale i v nadcházejícím období. Komise zastává pařížskou dohodu, chceme dosáhnout těchto cílů a dosáhnout mobility bez emisí v rámci eh, vize 0 do roku 2050. Je to rovněž také téma dlouhodobé strategie Evropské unie ohledně snížení emisí skleníkových plynů. Tuto strategii komise přejme na konci listopadu. Naše strategie se netýká pouze dopravy, ale bude řešit celkově eh, ekonomiku Evropské unie. Tato otázka již není postavena tak, že bychom se ptali, zda podnikneme tyto kroky, ale jak je podnikneme. Nyní k leteckému průmyslu. Je to silný sektor Evropské unie, je to zásadní způsob eh, dopravy. Růst leteckého průmyslu zajišťuje Evropské unii nové pracovní příležitosti, pomáhá také v oblasti regionálního rozvoje a investic, ale růst eh, jen pro růst samotný nemůže být cílem, který bychom se stanovili. Nemůžeme eh, opomíjet externality. Eh, přímé emise představují 3 celkových emisí skleníkových plynů v Evropské unii a je to více než 2 celkových celosvětových emisí. Emise CO2 z leteckého průmyslu se objevily v systému obchodování s povolenkami již v roce 2012. Tento systém zatím úspěšně přispěl ke snížení eh, uhlíkové stopy v leteckém průmyslu. To je skutečnost. Operativní opatření jako modernizace a zlepšení technologií, postupů a systémů rovněž přispívají k zlepšení situace ohledně emisí. A navíc krom díky novým technologiím letounů, díky novým typům paliv, eh, Um, v tuto chvíli můžeme konstatovat, že emise v tuto chvíli jsou o 40 níže na kilometr ve srovnání se stavem v roce 1992. Jak víte, Corsia je první celosvětový systém leteckého průmyslu zajišťuje plnění cílů pařížské dohody a rovněž také zajišťuje plnění letecké strategie, stejně jako strategie Evropské unie, která se týká nízkoemisní mobility. Toto vše se promítá do ambiciozních cílů eh, uzavřených na mezinárodní úrovni. Já jsem měla tu čest být v Montrealu, když byla dohoda uzavřena. V tuto chvíli Evropská komise, členské státy a vy samotní pracujeme velmi svědomitě na naplňování integrity životního prostředí v rámci Korsia. Proto sklademe důraz na finanční a technickou pomoc zemím, které naplňují dané schéma, daný systém. V tuto chvíli máme tři projekty, které v tuto chvíli představují celkově 17 milionů euro. Všechny členské státy dobrovolně eh, se podílejí na pilotním projektu Korzia prostřednictvím prohlášení z Bratislavy. Celkově 76 států se zavázalo naplňovat toto prohlášení, což je 76 celkového objemu leteckého průmyslu. Měli bychom počet účastníků navyšovat. Například Indie by měla systém MRV korzia spustit, což je velice pozitivní signál. S tím že ovšem, že Korzia zatím nenaplňuje všechny ambice Evropy ve všech eh, svých aspektech. Jsou zde ještě určité nejistoty týkající se účinnosti. Ovšem, eh, systém obchodování s povolenkami, ať už je jakkoliv ambiciozní, nebude eh, dostatečný, abychom vyřešili celkové celosvětové cíle snížení emisí. Musíme se chopit příležitosti, pokud to nezvládneme, tak budeme mít před sebou o to víc práce v budoucnu. Jedno opatření nevylučuje jiné opatření. Já bych ráda, abyste se o to zasadili i vy. Korzia eh, je podrobována přeskumu každé tři roky a do konce pilotní fáze bychom tento přeskum měli realizovat eh, opětovně. Snažíme se o pevná a efektivní pravidla. Celosvětový souhlas všech zúčastněných je křehkou záležitostí a už jsme to řešili v červnu tohoto roku a mohu vás ujistit o tom, že jsou zde země, které nadále některá opatření vnímají jako ohrožení jejich svrchovanosti a jako překážku rozvoje jejich leteckého průmyslu. Evropská unie musí nadále eh, vysílat signál, že je třeba se tohoto projektu účastnit, musíme se chopit daného momentu. Eh, jakýkoliv jiný přístup, jakékoliv výhrady by ohrozily celý vícestranný proces. Musíme jít příkladem a začít v, tu, v tuto chvíli tento rok naplňovat cíle MRV Korzie. Jak víte, diskuze stále ještě probíhají, pokud jde o nárokovatelné zápočty oproti kritériím udržitelnosti. Jak jaký vliv bude mít na tyto diskuze Evropa, pokud Evropská unie svoji podporu odejme. Nejlepší způsob, jak zlepšit systém Korzia, je nadále se zasazovat o koncepci eh, tohoto systému samotnou. Komise v tomto smyslu eh, vypracovala svůj návrh, vyzaslala jej členským státům a přesně odpovídá směrnici o obchodování s, s povolenkami. Je pravdou, že jsou zde ještě určité rozdíly mezi systémem Korze a systémem obchodování s povolenkami. My to neskrýváme a proto zde máme určité nástroje, e, způsoby vyhodnocování, hloubkové vyhodnocování, které chceme předložit spolu zákonodárcům. Evropská unie se na základě této zprávy, tohoto posouzení rozhodne, jaká pravidla by se měla uplatňovat na lety v rámci Evropského hospodářského prostoru. A já jsem přesvědčena o tom, že jsme schopni najít způsob, způsob, jak sladit systém Korzia, systém obchodování s povolenkami tak, aby to odpovídalo závazkům Evropské unie v rámci pařížské dohody, abychom nijak neohrozili cíle ISAO v rámci celkového celosvětového řešení. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně, evropští občané by měli být schopni letecky cestovat s minimální stopou. A proto je třeba pamatovat na to, že růst leteckého průmyslu jde ruku v ruce s politikou udržitelnosti. Naši, náš cíl je jednoduchý. Chceme snížit emisi CO2. O tom není pochyb, ale máme zde dvojí úkol. Jednak uzavřít co nejvíce ambiciozní dohodu s ICAO zasáhnout co nejširší mezinárodní závěr, aniž bychom jakkoliv ohrozili podmínky obchodování s povolenkami. Jakmile tento systém přijmeme, komise vypracuje hloubkové vyhodnocení celého systému a odprezentuje svým spoluzákonodárcům svoji zprávu a já vás tímto vyzývám k tomu, abyste celý proces podpořili, protože dohromady budeme schopni zajistit, aby systém leteckého průmyslu byl v budoucnu ekologičtější a to způsobem, který je řízený a udržitelný. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, děkuji za prezentaci a v tuto chvíli si vyslechneme první kolečko dotazů na paní komisařku, případně máte-li nějaké připomínky, můžete je znést a já poprosím v první řadě paní Girling, Prosím. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také paní komisařce za prezentaci. Mám několik naprosto jednoduchých komentářů a otázek. Souhlasím s vámi a je pravda, že náš výbor je zastáncem myšlenky, že Evropa musí jít příkladem. Zabýváme se tím již dlouhá léta a měli bychom v tom pokračovat. A to znamená, že musíme i nadále trvat na skutečných ambicích v rámci schématu Corsia. Nikdo eh, v parlamentu nikdy nepředstíral, že eh, je to ta naše nejlepší volba, ale řekli jsme dobrá, budeme se držet vašeho doporučení, ale pak to bylo jasné. Nyní je mi to mál, méně jasné, protože vy jste řekla, že eh, Corsia eh, tedy představuje určitá pravidla, pokud jde o eh, strategii. Já eh, si myslím, že pařížská dohoda nebude naplněna prostřednictvím Korsy, ale následně eh, jste řekla, že to není dost dobré a že ji musíme vylepšit. To znamená, že by mě zajímal váš názor na to, jaký vlastně bude výsledek systému Korsia. Já se domnívám, že tedy tento systém Corsia nám v ochraně eh, životního prostředí a boji proti klimatickým změnám nepomůže. Já nerozumím tomu, jak eh, bychom tedy, eh, jak můžete tedy doporučit, abychom nepředkládali nějaké výhrady do, prv, mm, do stanovené lhůty. My bychom v podstatě tím přijali environmentální opatření, která jsou součástí systému Corsia a ne, nebylo možné, abychom tedy eh, naplnili eh, náš evropský systém EU ETS. Já jsem tedy neslyšela, že byste řekla, že tomu tak není. To znamená, že vás prosím, abyste nám řekla, proč tedy vzhledem k těm k té nejisté situaci, která kolem systému Corsia existuje a kterou jste teď v podstatě přiznala, proč tedy nás nevybízíte k tomu, aby jsme znášeli výhrady? My jako Unie máme jiný právní statut a mohli bychom k tomu vznášet výhrady a já se domnívám, že bychom tak činit měli. To znamená, že vás žádám, abyste nám vysvětlila, proč vy eh, jste jiného názoru. My jsme nedávno byli v Číně a e, tam se tedy diskutuje o Korsie. V podstatě e, to znamená, že e, se tam nedělá nic. Já jsem tedy hovořila se zástupci letecké branže v Londýně a je naprosto jasné, že úmyslem všech dalších aktérů v, tomto, v této situaci je to, aby Evropská unie nevznášela žádné výhrady a já si myslím, že bychom je měli vznášet. Takže eh, prosím, vysvětlete nám, proč bychom tak do 1. prosince neměli učinit. Eh, děkuji a nyní pan Dal. Děkuji, děkuji, paní komisařko. Hodně toho už eh, zaznělo ohledně té úrovně ambicí, které v systému Corsia jsou eh, velmi vzdáleny tomu, aby byly splněny pařížské závazky. A myslím si, že je to opravdu v rozporu s tím, že chceme ukázat, eh, že chceme udělat maximum, pokud jde o klima. A revize, kterou eh, provede komise efektivity Corsia, tak tu bychom neměli předjímat. Já si myslím, že ta výhrada je potřebná. Jsem trochu zmaten, protože jsem myslel, že navrhujete výhradu, ale možná jsem to úplně špatně pochopil. A mé dvě otázky jsou tedy následující. Říkám tedy, že ta výhrada je potřebná. Vyjasněte prosím své stanovisko. A za druhé, proč čekáme do poslední chvíle? 1.12. to není vzdáleno, měli jsme spoustu otázek a rozhodnutí o výhradě byla odkládána tak dlouho, že už jsou prakticky neimplementovatelná. Takže bylo by možné, aby se sešla rada a ratifikovala tu výhradu. Je to vůbec logisticky možné v tom čase, který nám zbývá? Děkuji. Děkuji. Pane Demesmaker. Pane Eikaute, prosím. je tady zásadní otázka. A proto, než budeme pokračovat, tak bych rád dostal odpověď. Myslím si, že všichni musí jasně vědět, eh, o co jde. Na stole máme dopis, tedy s tím, že komise předpokládá, že do 1.12. dospějeme k tomuto stanovisku a to by bylo opravdu dobré, abychom věděli, než budeme pokračovat. Dobře. Samozřejmě, pokud chcete, můžete položit jinou otázku než kolegové před vámi. Protože já se nejsem jistá, jestli to bude jenom jedna otázka, ale teď dám slovo panu Demesmakerovi, pokud chce, a potom vezmu paní komisařku, aby zodpověděla tyto otázky. Pane Demesmakere, chcete položit svou otázku až po odpovědi komisařky, nebo chcete položit otázku teď? Já, já souhlasím s panem kolegou Eghautem. Já bych také nejprve chtěla slyšet názor komise, odpověď komise na ty dosavadní otázky. Takže i pan Debesmaker by rád slyšel tuto odpověď, takže možná bychom měli začít s tou odpovědí a potom pokračovat s otázkami. Okay. Dobře. E, budu velmi opatrná na to, co řeknu, protože my o tom diskutujeme velmi často a jak už jsem vícekrát řekla, přijali jsme náš návrh, který jasně stanoví, že mezi Corsiou a ETS jsou rozdíly. A Domnívám se, že členské státy EU předloží tyto rozdíly do 1. prosince. To znamená, že ta diskuze zatím neskončila. Byli jsme tedy v kontaktu s našimi kolegy z eh, DG pro klima, eh, s vámi, se zástupci Evropského parlamentu a snažili jsme se tedy pečlivě analyzovat ty dosavadní závěry, tak abychom tedy v těch jednáních zarušili, zaručili dostatečnou důvěryhodnost. Studie ukazuje, že v letech 21 až 35 ETS pokryje 956 milionů tun eh, CO2 a zároveň Zatímco jich celkem bude 2 miliony 711 milionů tun. 2711 milionů tun. Já chápu, vaši strukturu, protože my se domníváme, že tedy máme lepší systém, který by e, svět mohl e, převzít, ale znečištění neuznává hranice a velkou motivací pro mě je, abychom tedy e, získali jednotu globální veřejnosti pro tyto závazky. Vy jste řekli, že Čína se nepřipojí, já bych byla opatrná s takovým tvrzením, protože Indie taky byla velmi zdrženlivá a v tuto chvíli v Indii byly přijaty velmi konkrétní kroky. A pokud Čína učiní nějaké kroky, což se nepochybně stane, tak to bude učiněno s dynamikou Číně vlastní. A pokud Rusko znovu zváží svoji pozici, tak se domnívám, že budeme mít na stole velmi jasně splnitelné cíle, kvantifikovatelné cíle v oblasti eh, ochrany klimatu. Eh, já jsem požádala komise, parlament, aby se držel názoru komise v tom smyslu, abychom zjistili, kolik tedy eh, členských států vstoupí do té dobrovolné fáze. Jak víte, jsme takřka na 90 Čína tedy požádala, aby byla vyškrtnuta ze seznamu zemí, které se budou účastnit. Dobrovolně doufám, že se že názor změní a že se na ten seznam vrátí a doufám, že se toho také plně bude účastnit Indie a to především proto, že jejich program eh, v oblasti klimatu je velmi eh, ambiciozní a je aktualizován každý měsíc. My se nezavážeme za každou cenu, ale pokud tu bude nějaká naděje, tak si myslím, že můžeme získat solidní globální dohodu. V celosvětovém měřítku to přispěje ke změně klimatu mnohem větším způsobem než eh, pouze v rámci evropského ETS. Ale jak víte, spolupracujeme s kolegy z oblasti klimatu tak, abychom oba mechanismy co možná nejvíce harmonizovali. Víte, že spolu s vámi budeme eh, řešit každý konkrétní krok, ke kterému se zavážeme nebo který učiníme. Já vím, jaká je eh, tedy emocionální situace, pokud jde o ETS. Eh, my se tedy budeme snažit zajistit čistý vzduch pro Evropu, ale pokud nedosáhneme globální dohody, tak stejně znečištění bude do Evropy přicházet. Děkuji. Okay. Thank you, commissioner. Let's continue. Děkuji, paní komisařko. A pokračujme s otázkami. Pan Demesmaker. No, já budu mluvit nizozemsky. Paní komisařko, slyšela jste, nebo slyšeli jsme tady, že vystupujete opatrně pro mě je to pořád ještě prohlášení jako z Delvské věštírny, ale souhlasím s těmi, kteří se tady vyjádřili přede mnou. Tady v našem výboru i ve výboru pro dopravu už jsme mnohokrát hovořili o tomto tématu. Jak jste říkala, letectví je zodpovědno za více než 2% emisí CO2 na celosvětové úrovni a za 3% v Evropě. Takže je velmi důležité právě pokud chceme splnit své klimatické cíle. A jedna věc je jasná. Musíme o tomto sektoru hovořit. Ovšem devět dnů před termínem mě opravdu zaráží pomalost rady a komise. Ve hře je spousta věcí, protože pokud 1.12. nebude předložena výhrada, k normám a postupům doporučených v systému Corsia, tak náš systém obchodování s emisemi bude podkopán. A v Evropské unii to bude znamenat krok zpět. Už jsem viděl několik studií, které jasně ukazují, že Corsia nenabízí dostatečné záruky, pokud jde o naše klimatické cíle. Říkáte také, že nebudou uzavřeny závazky bez podmínek, ale v těch vašich vysvětleních já slyším také pochybnosti. Proč nevyvíjíte tlak? Ve svém prvním vystoupení jste řekla, že Corsia a ETS mohou být skombinovány. Pro mě je to otazník. Můžete nám jasně vysvětlit, jak budete moci oba systémy kombinovat? Tak to je vše, děkuji. Thank you, Mr. Gerbrandi. Děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně. Já se obávám, že i mě se dotýká stejný zmatek, jako to vyslovili ostatní. Pro mě platí, že celý proces kursia je něco jako uh, proplouvat mořem tam, kde je to velice nebezpečné. Pokud eh, se přikloníme k systému Korzio, tak v žádném případě nedosáhneme podmínek, eh, které jsme si vytečili v rámci pařížské dohody, ale zároveň ignorovat eh, systém Korzia, ten, to nás možná odkloní od naplňování pařížských dohod ještě více, takže je to velice těžké se rozhodnout mezi těmi dvěma zly. Pro mě naprosto je zřejmé, že evropské členské státy, které se podílí na systému Korzia, by měly mít jednotné stanovisko, měly by jej zastávat, měly by do 1. prosince vytvořit koordinovanou pozici pod záštitou Evropské komise a vyjádřit své stanovisko k tomu, jak je korzia uplatňována, kdy zde figuruje riziko, že systém ETS nelze uplatňovat paralelně vedle systému korzia. Já si rád vyslechnu další navazující vyjádření paní komisařky, ale chci k tomu ještě říct jednu věc. Chtěl bych se více soustředit na letecký průmysl, ale zde si myslím hrávají svoji roli a zásadní roli i politici. A já nerozumím jedné věci a to je to, proč ten letecký sektor zavírá oči nad svými povinnostmi. Vlastně se zahrává s naší slabostí. Jediným modelem je růst, ale samozřejmě používání kuchyňského oleje je jedna věc, ale rozhodně to nepomůže zachránit celý problém. Zahrávají se s naší slabostí, opravdu. A nakonec budeme nuceni snad říci ne dalšímu růstu leteckého průmyslu. Já myslím, že to je opravdový hazard nedostatečná odpovědnost. Já tomu nerozumím. Proč letecký průmysl ne, nepřijal více svých odpovědností? Máme 4 miliardy cestujících. To se v dalších letech zdvojnásobí na 8 miliard. Proč ten letecký průmysl se neujme nějaké iniciativy? Proč třeba nepožaduje jedno euro od každého cestujícího? To je 4 miliardy. Za rok eh, vytvoříme ohromný inovační fond. Tímto způsobem je jediný způsob, jak dosáhnout růstu v rámci leteckého průmyslu, je pracovat na čistých ekologických letounech a jediný způsob je průlomová technologie, ohromné investice. Nelze očekávat, že to zařídí veřejný sektor. Musí se na tom podílet i soukromý sektor. A proto můj apel zní, proč nepřinutíme letecký průmysl ubírat se spíše tímto směrem. Já bych navrhovala, abychom s nimi hovořili, abychom jim ukázali, kde je jejich odpovědnost. A nakonec nebudeme tak slabí, jako si oni myslí, že v tuto chvíli jsme nebo budeme. Děkuji. Děkuji a prosím pana Ekarta. Prosím, máte slovo. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní komisařce. Zřejmě to bude nuda, co zrovna řeknu, ale mám za to, že všichni ve výboru ENVY mají stejnou otázku, kterou vám chtějí položit. Já jsem se domníval, že ta situace byla celkem jasná. Komise vy, vyhodnotila stávající situaci. Víme, že část toho už je hotova, část nikoli, ale ta část, která je hotova, se zatím dostatečně nezasazuje o otázku životního prostředí v rámci systému Korziámy, protože my zatím nevíme ta zápočtová pravidla, nevíme, nevíme, jak budou vypadat alternativní paliva a to je docela jas, i důležité. Musíme si udělat jasno v tom, jak bude vypadat Korzia z hlediska těchto pravidel z zápočtu. Ta ustanovení, ty podmínky nejsou dostatečně jasné. Není jasné, jestli to do dostatečné míry zajistí hledisko životního prostředí a to je zásadní předpoklad pro to, abychom mohli posoudit, kterým směrem se chceme ubírat a my toto nejsme v tuto chvíli schopni učinit, protože ty informace nemáme. Tudíž vy musíte učinit výhradu a ta výhrada, alespoň v rámci toho návrhu, který je v tuto chvíli na stole, je možná. A ještě bych chtěl hovořit o transparentnosti. Zatím formálně je to návrh komise je to návrh závěrů rady, ale zatím nebyl formálně předložen Evropskému parlamentu. My jej máme, ale to je z politického hlediska. Díky politiku ho máme, ale formálně nám Evropská komise nic nezaslala, což je naprosto směšná situace. To je opravdu něco, co se musí rychle změnit. To je jedna věc. Ale potom věcná stránka věce. Já jsem si myslel, že budu namítat hlavně to, že se to odsouhlasilo v červnu, proč to trvalo tak dlouho, že najednou jsou zde k dispozici navrhované závěry rady a teď máme před sebou první prosinec, abychom se dopracovali ke stanovisku Evropské unie. Ale ať se stane, co se stane, ať se budeme ubírat kterýmkoliv směrem, tak i některé členské státy tam dají výhradu, některé nikoli. Pokud chcete, abychom byli naprosto nemožní a bezmocní, tak potom se držte této strategie, ale jsem doufal, že tohle dělat nebudete. Já jsem měl za to, že existuje text a tam máme návrh závěru rady ale vy nesledujete žádnou linii, vy se tomu nevěnujete, ten text existuje a vy zkrátka doufáte, že 28 členských států si dostane ten text do ruky a dopracuje se ke společnému stanovisku, že se to nějak stane bez toho, aby se o to jakkoliv silně zasadila Evropská komise. Já jsem doufal, že přijdete se strategií, jak to členské státy udělají, jakým způsobem vyřešíme ty jednotlivé obavy týkající se životního prostředí, abychom měli dostatečně silné, jasné stanovisko, abychom měli silnou vyjednávací pozici a vy mi říkáte, ano, je to složité, takže já musím velice namáhavě volit slova. Tak to se tváříte. Nakonec bude Evropa rozdělena a ať to bude vypadat, jak to bude vypadat, tak budeme nakonec vypadat jako slaboši v dalším vyjednávání. A to mě překvapuje, proč najednou měníte kurz. Zastáváme stále stejně, stejné stanovisko a uh, do 1. prosince bychom měli mít toto jednotné stanovisko k dispozici. A prosím, dejte mi vědět, jaké stanovisko to je. Já mám ještě spoustu dalších dotazů, ale k tomu základnímu, k tomu klíčovému si myslím, že jsem se vyjádřil. To byla vaše jediná příležitost, to všem říká paní předsedkyně, se vyjádřit. Každopádně děkuji a teď poprosím paní komisařku, aby se vyjádřila. Vážení poslance a poslankyně, Já musím říct, že jsem zmatená sama, protože když jsem se vyslechla vaše připomínky, tak vidím, že, jste, že se tváříte, jako kdybyste nebyli vůbec součástí celého toho procesu od začátku. Já musím volit slova opatrně ano, protože vůbec nevím, jestli jsme opravdu ušli tuhle cestu společně. Ušli nebo ne? Bylo jasně řečeno, že nejsme pro výhrady, že jenom říkáme, že jsou zde určité rozdílné uh, názory, jaké jsou zde rozdíly mezi ETS a Corsia. Já jsem úplně zmatena tím, co říkáte, co prohlašujete, protože mně se zdá, že žijeme v úplně jiném vesmíru. Přitom tu cestu jsme ušli společně, já jsem od začátku říkala. Od samého počátku jsem říkala, že chceme celosvětovou dohodu, protože celosvětová dohoda nám přinese mnohem více výhod, než jenom evropská dohoda. A najednou říkáme, že nebudeme Eh, dávat výhrady, protože jsou zde rozdíly. Já vůbec nevím, jestli jste ty dokumenty obdrželi. Máte ty dokumenty? Máte je k dispozici? Co komise navrhuje, co rada navrhuje, máte to k dispozici? Teď jsem úplně zmatená právě z tohoto důvodu. Tady já nevím. Měli bychom si nejprve vysvětlit, jestli máme vůbec před sebou stejný materiál. To nám totiž eh, asi ušetří spoustu další práce v rámci eh, procesu zákonodárství. To je ten návrh, návrh závěrů rady. O tom se má rozhodovat. Já bych ráda zopakovala, na čem jsme se dohodli. Dohodli jsme se, a já jsem prosila o vaši podporu, abyste lobovali, co budete moci prostřednictvím vlastních kanálů, abyste nás co nejvíce podpořili, abychom získali co nejvíce zemí, které se dobrovolně připojí do 21. Pokud neodsouhlasíte výsledky vyjednávání, tak jsme řekli, že v takovém případě uděláme krok zpátky a budeme se rozhodovat, jestli zvolíme ETS, anebo zvolíme Corsia. Ale teď se vyjednává, ještě nejsme ani v polovině a nejdůležitější část vyjednávání, ta přijde na pořad dne v březnu příštího roku. Dvě témata ze tří byla již dohodnota a to v minulém týdnu a jedno téma zůstává otevřené na jaro. Já to řeknu naprosto jasně. Já jsem proti výhradě. Já jsem proto, abychom jasně řekli, které rozdíly zde vidíme, které v tom spatřujeme, aby bylo zřejmé, které podmínky jsme schopni akceptovat. Ale pokud Evropská unie ukáže svoji slabost a nebude schopna se pohybovat v popředí, zastávat čelní stanovisko, tak se to potom vůbec nepodaří. A z různých důvodů jsme schopni ustoupit, jak říkáte vy, jak navrhujete sami, anebo můžeme nadále motivovat ostatní. Já jsem proto, abychom podpořili dialog, abychom se snažili o získání dalších zemí a e, růst, o růst. V tuto chvíli je zřejmé, že cestovat tějí všichni, roste hlavně střední třída a víte, o kom hovořím, Čína a Indie. Roste střední třída a ta chce cestovat a proto Evropská komise ta, tolik podporuje nové technologie, hybridní letouny, tak abychom možná byli schopni mít i letouny, které vůbec neznečišťují, elektrifikace, hybridní systémy, palivové systémy a to je způsob, jak řešit eh, dané problémy. Jak víte, my se snažíme snížit dopad eh, leteckého průmyslu tím, že podporujeme vysokorychlostní vlaky, které by velice pomohly, tak to bychom byli schopni snížit vůbec poptávku po leteckém průmyslu, ale celý, celé schéma dekarbonizace. Zde bych opravdu ráda, abyste nás podpořili, abyste se nadále zasazovali o jednání, o naplnění celosvětové dohody. Statistika a čísla hovoří sami za sebe. Pokud budeme izolováni a budeme mít pouze systém ETS, tak ty výsledky budou mnohem slabší, mnohem méně hodnotné než v případě, že eh, na to půjdeme celosvětově. Ačkoliv i v, v rámci toho celosvětového kontextu nenaplníme všechny svoje předpoklady, měli bychom nadále ale tlačit na dekarbonizaci. Pokud eh, něco, tak určitě je to dekarbonizace dopravy, o kterou mi hlavně jde. A my jsme opravdu udělali už hodně. V rámci e IMO se nám podařilo mnohé. V tuto chvíli je to systém mnohem ambicioznější než ICAO. My budeme nadále pokračovat v podobným směrem, podobným tempem. Budeme se snažit, aby ICAO vypadalo podobně, aby splňovalo podobné podmínky a podobné předpoklady. A já opravdu doufám, že máte před sebou aktuální informace a doufám, že pracujeme se stejným dokumentem a z toho plyne můj zmatek, který teď řeším, proto musím být opatrná, když se vyjadřuji, proto musím vážit každé slovo a všem se omlouvám, ale musím, protože jinak nej- nemohu. Děkuji vám a druhá, uh, druhá řada otázek, pan Petrle. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji i vám, paní komisařko. Já mám radost z ambicí, které tu vyjadřuje komise a které se týkají emisí z letecké dopravy. Pokud se na různých konferencích hovoří o klimatických změnách, tak eh, hlavní řečníci hovoří o tom, že času na dekarbonizaci není nazbyt, že si musíme pospíšit, pokud chceme dosáhnout nějakých změn. Na zasedání trojstrané komise v Lublani jsem poslouchal přítomným poslouchal přítomné experty, které hovořili o situaci v leteckém průmyslu a říkali, že musíme bojovat na vícero frontách. Musíme vyvíjet elektroletadla, hybridní letadla. Nicméně dekarbonizace nás bude provázet ještě mnoho let a bude to velmi palčivá otázka, velmi závažný problém. Já vítám ten systém Corsia, který se navrhuje, ale myslím si, že zásada dobrovolnosti je velmi sporná, protože ta dobrovolnost by měl, ne, ta fáze dobrovolnosti by měla trvat mezi lety 2021 a 2026. Vy jste hovořila o různých procesech, ale možná, že by bylo dobré v rámci všech těch procesů celý postup zrychlit. Ptám se, jestli je možné do celého procesu vnést větší dynamiku. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Pan Zorino, děkuji paní komisařko. Myslím si, že část toho zmatku, o kterém jste hovořila, souvisí možná s tím odlišným tónem. Na jedné straně si vezměme, vezměme váš úvodní příspěvek a následně odpověď na otázky poslanců. Vy jste vyjádřila svoji obavu, pokud jde o nestabilní dobrovolný systém, který zatím není dopilován. A následně jste odpovídala na dotazy poslanců a v této souvislosti se řekla mnohem konkrétněji, že potřebujeme eh, jednoznačnou odpověď evropských států. Musíme se společně snažit o konkrétní výsledky, ale já si myslím, že to nemůže být pouze takový pocit, že potřebujeme i konkrétní fakta. Evropská unie už dosáhla důležitých změn, pokud jde o silniční, železniční dopravu a myslím si, že letecká doprava z toho nesmí být vynechána. A jsme přesvědčeni o tom, že potřebujeme jasně vědět, jaké strategické alternativy tu jsou, pokud eh, tedy eh, nemáme vznést výhrady. V mé vlastní zemi jsou k tomuto systému vznášeny zásadní dotazy. Já bych se tedy rád zeptal, jestli máme jinou možnost, než vznést výhrady. Máme možnost eh, formulovat nějakou globální opozici. Vy jste zmínila Spojené státy. Mě by zajímalo, jestli jsou to v, tom, v této věci naši spojenci nebo ne. Děkuji. Pan Líze, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Tak, naše hodnocení se liší. Prosím, poslechněte si to pořádně a přečtěte si texty, které sepsal parlament. My se domníváme, že systém Korsie je velmi slabý, neodpovídá to tomu, co bychom si přáli. Ani z 20% to neodpovídá tomu, co bychom si přáli jako Evropský parlament. Ty tuny eh, CO2, eh, které jste zmínila, Eh, to eh, není jednoznačné, protože eh, to není jednoznačně stanoveno na rozdíl od ETS, kde jsou jasná pravidla a kde to funguje velmi přesně. To znamená, že já bych byl v těch formulacích poměrně opatrný, pokud jde o dopady Korsie. Ale my jako Evropský parlament se k tomu stavíme tak, že je to pouze návrh, že to není nic víc pro nás to nebude přijatelné v okamžiku, když budou nějak krácena naše práva jako, za, jako le, legislativců, legislativního orgánu ve vztahu eh, k systému ETS. A právě z toho vzniká ten zmatek. My ten dokument v tuto chvíli nemáme. Proto se vás ptám, proč ten dokument nemáme, když vy se ptáte, proč jsme to nečetli, tak vám říkám, že jsme ho nedostali, ten dokument. A proto si myslím, že příště by bylo dobré, kdybychom ten dokument dostali. Není možné nám vyčítat, že jsme nečetli nějaký dokument, který jste nám nedodali. To eh, se vším eh, respektem prostě možné není. Potřebujeme nástroj, který nejlépe zaručí to, že Evropská unie a Evropský parlament eh, budou moci rozhodovat o tom, jak se situace bude vyvíjet. Pokud to má být prostřednictvím výhrady, tak budiš. Ten právní nástroj, pokud řeknete, že to je v pořádku, tak eh, dobře. Eh, a nemusíme chodit kolem horké kaše. Pokud, je to, pokud ta výhrada je ten správný eh, právní nástroj, tak se můžeme všichni uklidnit. A rád bych vás vyzval ještě k jedné věci. Když už teď diskutujeme eh, se členskými státy, tak bychom do toho měli zařadit ještě jednu věc. Měli bychom říci, že potřebujeme dodatečná opatření ještě vedle systému Corsia, abychom byli schopni dostat závěrům a eh, povinnostem podle pařížské dohody, což je mezinárodní závěr zný dokument. Já si myslím, že pokud hovoříte se členskými státy, měla byste hovořit jasněji. Pokud nebude k dispozici žádný právní nástroj, tak k prvnímu 12. bude tedy eh, platit to, že Evropská unie eh, se tedy může eh, vyjádřit svobodně ke Korsi. Pokud se tak nestane, tak tady vznikne institucionální krize. Žádný členský stát, žádná komise nesmí ratifikovat mezinárodní dohodu, aniž by přitom zohlednila práva Evropského parlamentu. To musí zaznít naprosto naprosto jasně, tady se musíme nalít čistého vína, protože to jsou členské státy, které eh, váhají eh, a které se to k tomu nestaví takto jednoznačně. Thank you very much. Děkuji. A nyní paní Guteland. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní komisařko, za to, že jste mezi nás přišla a za vaši prezentaci. Chci se zeptat na klimatické cíle EU pro rok 2030 v souvislosti se systémem Corsia a jak to bude realizováno a jak to tím bude ovlivněno. Protože v usnesení před COP24 je také řečeno, že musíme zvýšit své ambice, pokud jde o naše cíle pro rok 2030. A teď jsem také trochu znepokojena, protože vzhledem k tomu, že EU se zavázala, že splní své cíle pro rok 2030, aniž by vycházela a spolehala na mezinárodní úvěry, tak jak teď zabráníme tomu, aby Korzia nepodkopala tyto cíle tím, že Korzia bude využívat kreditů, které nemohou být vzaty v úvahu. A taky pokud jde o cíl net 2020 tak ten je nižší než ten 40% cíl EU. Jak chce komise zabránit tomu, aby implementace systému Corsia nepodkopala ten náš cíl? Děkuji. Paní Šrajer Pěrik. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem nepoložila otázku komisi. Nicméně na paní komisařku otázku mám. V Nizozemsku se hodně hovoří o klimatu. Nizozemsko jde totiž ještě dále než Evropská unie. My jsme se setkali se zástupci všech odvětví, se zemědělci, s malými a středními podnikateli a tak dále. Ovšem, pokud jde o letectví, tak tam jsme řešili co se děje, jaká práva má letectví, přičemž jiné sektory je nemají. A já jsem to ani nedokázala vysvětlit, proč tomu tak je. A tady právě o to jde. Protože požadavky, které jsou kladeny na ostatní odvětví, jsou velmi náročné. Když se podíváte, na nebe a vidíte, že požadavky kladené na letecké společnosti nejsou tytež, tak to je velmi obtížné. Potřebovali bychom jasná čísla, abychom mohli dokázat, že dosahujeme pokroku. Děkuji. Děkuji paní Meissner jako poslední řečnice. Děkuji. Vzhledem k tomu, že už je dost pokročilá doba, tak eh, budu stručná. První otázka. Vy jste říkala, že ICAO není tak eh, ambiciozní jako IMO. Co bychom mohli udělat, abychom urychlili ICAO, aby postupovalo rychleji? Mohlo by to být cestou členských států nebo leteckých dohod a tak dále. A další otázka, kolik eh, zemí už je součástí dobrovolně tohoto systému a mohlo by to být podpořeno leteckými dohodami, protože to je možná metoda, kterou můžeme využít, abychom eh, podpořili další státy, aby se přidali k tomuto hnutí. A pak další otázka. Vy jste hovořila o inovacích, takže tady jde o několik věcí. Vy jste hovořila o hybridních letadlech a také je plán, že by se využíval elektrický pohon na popoždění po letištích. Jak to vypadá? Už je to připraveno pro uvedení na trh nebo ne? A kolik času je ještě potřeba, abychom to měli? A nebo například eh, řasy jako biopalivo pro letectví. Abychom měli tedy bezemisní letadla, tom se dlouho diskutuje. Eh, víte něco o těchto inovacích, protože je velmi důležité je podpořit. A jen ještě poznámka. Kdybychom eh, měli European Sky, tak by spousta věcí byla lepších, ale to zatím nemáme. Děkuji, to tedy bylo druhé kolo otázek. Takže zodpovíte nám prosím. Já děkuji za položené dotazy a připomínky. Došlo k tomu, že několik dotazů se týkalo technologií a mm, Některé připomínky byly obecným prohlášením poslanců. Probíhá zde hned několik iniciativ Často se věnujeme optimalizaci um, leteckého prostoru jako takového, snažíme se o efektivnější řízení leteckého prostoru, investujeme hodně do nových technologií prostřednictvím čistého nebe a prostřednictvím dalších nástrojů. Jedním z těchto nástrojů je projekt Rolls-Royce a jeho partnerů při vytváření hybridních systému, což samozřejmě je technologie, která by zajistila zcela novou kvalitu leteckého průmyslu. V tuto chvíli nám je tvrzeno, že řešení bude do roku 2030 k dispozici. Pokud tomu tak skutečně bude, tak pochopitelně můžeme spolehat na to, že bude existovat nová generace letecké přepravy. Letecký průmysl mm, menší letouny, eh, dokonce i drony jsou v tuto chvíli předmětem úpravy a musí být tedy zváženy. Ať už tedy hovoříme o létajících vozidlech či dronech, ať už použijeme kterýkoliv pojem. Můžeme to urychlit? Ano, můžeme to urychlit. Mohli bychom to urychlit, pokud bychom měli více zdrojů a doufejme, že návrh komise na další finanční období bude co nejrychleji přijat a že budeme schopni okamžitě nastartovat nové programy v dopravě a budeme se moci věnovat dekarbonizaci, která by měla představovat 60 rozpočtu na další období, což se dotkne opět i leteckého průmyslu. A já doufám, jak už jsem říkala, že budeme schopni eh, vytvářet nová umělá paliva, snažíme se prosazovat biopaliva v letecké přepravě a to vše dohromady ovšem nezajistí nulu za ro- na rok 2030. To znamená, že potřebujeme něco nového, co se k tomu nulovému cíli přiblíží rychleji. A já jsem ráda, že v tuto chvíli, alespoň tedy v návrhu, máme mnohem vyšší investice a mohu jen doufat, že tento parlament a rada budou souhlasit se stanoviskem komise a že bude potřeba zajistit zajištění něčeho nového. Pokud jde o další varianty, další možnosti, jak řešit problematiku leteckého průmyslu, já jsem se vyslechla ty náměty týkající se třeba zdanění či srovnání s jinými systémy. Tato rada 3. prosince předloží předběžnou zprávu na našeho vyhodnocení celého daňového zatížení a vůbec komplexního obrázku ve všech členských státech. Budeme mít mnohem lepší představu o celkovém dění. Analýza jednotlivých členských států bude k dispozici do eh, března příštího roku, ale mohu vám přislíbit, že i předběžnou zprávu dostanete k dispozici, stejně jako ji dostane k dispozici rada a už tam budou uh, zohledněny určité předběžné výsledky. O nich zatím nemohu hovořit, protože v tuto chvíli se vše ještě dolaďuje a vyhodnocuje a finalizuje. Já doufám, že tím pádem dostaneme do rukou více podkladů a budeme mít ještě lepší příležitost se i jinými prostředky zhostit celého tématu letecké přepravy. Pokud jde o tento dokument, možná jsem byla mylně informována. Možná ano, ale mně bylo řečeno, že tento dokument vám byl předložen 31. října, že jste je všichni dostali v aktuální verzi. To znamená, že máte k dispozici dokument, o němž hovořím. A platí, a ráda bych zdůraznila opětovně, že v tomto dokumentu najdete návrh na zachování systému ETS, abychom se vyhnuli případným i právním postihům. To je další prvek, který musíme zohlednit a i ten jsme měli na paměti, když jsme připravovali návrh. Místo výhrad jsme se chtěli soustředit na vyjádření rozdílů na jejich formulaci a na sladění celé e, situace, abychom systém ETS sladili se systémem kursy. Já také bych ráda řekla, že ať už se dohodneme na čemkoliv, tak eh, to nebude účinné do roku 2021, což znamená, že máme spoustu času, abychom provedli hloubkové hodnocení celého systému. Pochopitelně v tuto chvíli zatím ještě nevíme, danou chvíli, jak to bude přesně vypadat, ale bude probíhat jednání a doufujeme, že v březnu budeme vědět více. Jakmile by byl celý systém přijat, můžeme provést loupkovou studii, dopadovou studii, můžeme vše vyhodnotit a pochopitelně pak vám budeme referovat. Stejně jako budeme referovat radě a sdělíme, jak vypadají výsledky, jak vidíme další vývoj čistého přínosu systému Korsia. O to jste žádali a my to nepochybně provedeme. Vy jste se ptali, jak můžete pomoci. Nezapomeňte na 8 míst z 630 v ICAO. Jak můžete pomoci? Pomoci můžete, když budete prosazovat naše stanovisko zemí, které se k nám zatím nepřipojily. My na tom rozhodně pracovat budeme i nadále. A pokud získáme Indii a zatím s námi komunikují tak a zasazují se o snížení skleníkových plynů, takže já mám za to, že je zde dána naděje. Doufejme, že se připojí i Čína. A pokud ano, tak jsme schopni uspět. Samozřejmě ale souhlasím s vámi, že to ještě není dohodnuto, není to hotovo, musíme nadále bojovat, musíme všechny přesvědčovat, musíme intenzivně vyjednávat, snažit se. A jak říkám, my se nespokojíme s nějakou dohodou, jen tak s nějakou dohodou. A to jsem řekla zcela jasně. Už v Montrealu jsme to konstatovali. Chceme, aby tato dohoda byla ambiciozní a aby nám dala konkrétní výsledky. Ale prosím vás, dejme jí šance té dohodě. O to vás žádám. Děkuji. Děkuji, paní eh, komisařko, děkuji za účast při debatě. Jak vidíte, sledujeme vaši práci a vy jste si mohla vyslechnout eh, stanovisko výboru, co si výbor představuje, co očekává. A já doufám, že tak to je to z vaší strany, z vaší strany vítáno. Přejeme vám hodně štěstí a děkujeme, že jste se mezi nás dostavila. Děkuji. Děkuji vám za pozornost, za dotazy. Já vím, že budete sledovat i nadále celé dění a naše práce. Vždy, když budou k dispozici další nové výsledky, tak vám je předložím. Děkuji. Milí kolegové, už tu máme pana profesora Rasy. Eh, Malá změna programu. Já svoje oznámení předsedkyně přednesu po výměně názorů s panem profesorem. To znamená, že pokud souhlasíte, můžeme ten program takto schválit. Máme tedy každoroční výměnu názorů. Je to součást eh, pravidelného dialogu s eh, ředitelem Evropské agentury pro léčivé přípravky. Budeme mít možnost s panem profesorem diskutovat o eh, pracovním programu agentury na rok 2018. A je jasné, že všechny ty aktivity je potřeba nahlížet v kontextu politických změn, politického prostředí, které je výsledkem rozhodnutí Spojeného království opustit Evropskou unii. Má to samozřejmě zásadní dopad na EMU, na agenturu EMA. Já tedy v tuto chvíli požádám pana profesora Rasiho, aby přednesl svoje eh, komentáře a následně dostanou členové výboru možnost se vyjádřit. Takže eh, prosím, pane profesore, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Je mi ctí. Je mi velkou ctí dnes být ve vašem výboru. Já si myslím, že je to naposledy, kdy hovořím v tomto výboru, v tomto složení před volbami do Evropského parlamentu, které se konají eh, v příštím roce. Myslím si a doufám, že až sem přijdu příští rok, že tu najdu celou řadu známých Eh, tváří. Dovolte mi, abych využil příležitosti a představil práci naší agentury v některých do oblastech, které zajímají váš výbor. Eh, vaše práce nám napomohla při vyšší ochraně veřejného zdraví a zdraví zvířat. Eh, první věc, o které budu hovořit, jsou přípravy na Brexit. Naším největším problémem je, nebo naší největší starostí je dopad Brexitu na veřejné zdraví. My jsme analyzovali možný dopad odchodu Spojeného království na dostupnost léčiv a e, ptali jsme si, jestli tedy Brexit může mít na tomto poli nějaký dopad. E, Návrh dohody o odchodu Spojeného království počítá s 21-měsíčním přechodným obdobím, během kterého se bude ještě ve Spojeném království uplatňovat AKY. Ale zatím tedy to není eh, pevně dáno a proto tedy budeme eh, pracovat eh, s předpokladem, že autorizace pro vstup na trh musí být tedy hotova do 30. března roku 2019. Eh, v rámci tohoto scénáře je to tak, že u 31 lékařských eh, produktů, 19 eh, eh, z, lidský, z lidské a z 12 eh, z veterinární medicíny. Stále ještě máme obavy, že by v důsledku Brexitu mohlo dojít k určitým problémům. Pracujeme na tom velmi intenzivně. Náš vědecký výbor bude diskutovat o opatřeních, včetně doporučení o možných léčivých alternat- alternativách které by se tedy v případě nutnosti u e, příslušných pacientů uplatnily. Také naše síť se připravuje na Brexit. Všechny léčivé e, přípravky, u kterých bylo Spojené království spolu s pravodajem nebo s pravodajem v centralizovaných postupech, již byly převedeny na nové zpravodaje, které jsou tedy ze 27, případně z eh, Islandu nebo z Norska a eh, členské státy tedy posílily eh, svoje aktivity a v tuto chvíli tedy můžeme říci jednu věc, která je naprosto jasná. Za pět měsíců eh, bude naše sídlo v Amsterdamu a my se tedy na to snažíme připravovat. Pokud jde o dlouhodobé zaměstnance, tak tam eh, ta situace není tak dramatická, jak jsme si původně mysleli. Z části je to dáno podpůrnými opatřeními, které jsme přijali jak na straně agentury, tak na straně uh, nizozemských úřadů, ale také uh, na základě pozitivní reakce ze strany zaměstnanců. Nicméně do března roku 2019 se dramaticky sníží počet eh, zaměstnanců. Eh, pravděpodobně ztratíme 125 zaměstnanců, které, kteří mají eh, krátkodobé smlouvy. Tady vidíte červeně označenou tu krizovou zónu. Pokud by se počet zaměstnanců dostal do této oblasti, na tato čísla, tak už bychom nemohli provádět naši, eh, naš, naši činnost, plnit naše úkoly v rámci ochrany veřejného zdraví. Nicméně doufáme, že tak daleko ta situace nedojde. A taky doufáme, že prostřednictvím nového náboru talentů se nám podaří zaměstnance nově získat. Je to dobrá možnost. Eh, máme k dispozici takřka pět tisíc žádostí o práci. Prová... V tuto chvíli tedy probíhají velmi intenzivně náborové aktivity. To je ta světle modrá oblast, to je nábor nových pracovníků. Rok 2019 byl, bude nepochybně takovým přechodobým rokem. V roce 2020 se začneme připravovat na naši společnou budoucnost. Eh, nepochybně ztratíme celou řadu zkušených pracovníků, ale zároveň eh, získáme nové lidi se znalostmi, které, které jsme doposud neměli a to nám nepochybně pomůže eh, správně reagovat na budoucí výzvy. Tento strategický přístup se dobře odráží v plánu, v plánu pracovních míst, eh, který jsme předložili rozpočtovým orgánům. To znamená, že mohu konstatovat, že naše agentura vstupuje do velmi náročné fáze a musíme se na ní tedy eh, intenzivně připravovat. Myslím si, že nepochybně s radostí uh, uslyšíte, že ne, nepřemýšlíme pouze o Brexitu, není to jediná naše starost. Rád vám mohu říci o uh, celé řadě dalších velmi pozitivních iniciativ, díky nimž se snažíme vylepšovat veřejné zdraví například lékařské eh, nebo léčivé přípravky pro děti. To je velmi důležitá otázka, která vám nepochybně velmi leží na srdci. Eh, v, této, v tomto ohledu jsme tedy dosáhli důležité změny, eh, změny postoje. Potřebujeme tedy standardní postupy eh, v rozvoji léčivých přípravků pro děti. Od roku 2007 eh, jsme zaregistrovali 310 nových léčivých přípravků pro děti jejich zhruba čtvrtina ze všech léčivých přípravků. V některých léčebných oblastech došlo tedy k zásadním posunům v léčbě dětí, například v oblasti reumatologie nebo v oblasti eh, infekčních onemocnění. V jiných oblastech, v onkologii, v neonatologii, eh, nařízení o pediatrické péči nepřineslo takový, takové změny. Snažíme se situaci v této oblasti změnit eh, na základě akčního plánu pro pediatrii, který jsme předložili eh, společně s Evropskou komisí. Dalším důležitým tématem je antimikrobiotická rezistence. Rád bych vás ujistil, že sdílíme vaše obavy, pokud jde o toto téma, a proto vítáme vaše usnesení 111, eh, protože je v něm jasně podtržena naléhavost tohoto problému a to, že se na jeho řešení musí podílet všichni zúčastnění hráči jak v Evropské unii, tak v celosvětovém měřítku. Celkově ta situace vůbec nevypadá dobře. Pokud se podíváme na veterinární eh, medicínu, tak tady došlo k lehkému poklesu spotřeby antibiotik v EU, nicméně situace se velmi liší v jednotlivých členských státech, je to velmi heterogenní. Eh, to vyplývá ze zprávy, která byla zveřejněna minulý měsíc. Eh, pokud jde o nadměrnou konzumaci antibiotik, tak eh, nesprávná aplikace a nadměrné předepisování antibiotik jsou stále ještě těmi zásadními a nejdůležitějšími problémy. My potřebujeme tři kroky. Eh, rád bych to schrnul eh, slovy delay, develop, innovate. Delay to znamená spozdit. Je potřeba tedy se věnovat AMR do doby, než budeme mít jiné možnosti, musíme vyvinout nová antibiotika, tak abychom řešili rezistenci a proto potřebujeme inovaci, inovativní přístup, tak abychom mohli investovat ve, eh, velmi intenzivně do nových terapeutických přístupů, které zatím neexistují. Ale objevují se. K tomu jsou potřeba závazky a také finanční prostředky. Samozřejmě, že my se snažíme splnit svůj úkol a připravit regulační rámec, tak abychom tento budoucí vývoj mohli dobře eh, podpořit. Spolupracujeme s našimi partnery v Japonsku, ve Spojených státech, tak abychom byli schopni eh, identifikovat ty nejdůležitější oblasti, eh, kde bychom mohli uplatňovat nová antibiotika. Pokud se na to podíváme z praktického hlediska, tak již máme určité pokyny, pokud jde o klinické studie u nových antibiotik a také se v tuto chvíli zabýváme tím, jak bychom mohli zjednodušit pediatrický vývoj v případě nových antibio, a, a, a, antibiotik. Musíme se snažit o to, abychom snížili e, důkazní břemeno, ale také e, musíme splnit požadavky, které jsou na antibiotika kladeny Eh, v rámci jednotného programu rozvoje. A na závěr mi dovolte, eh, abych zdůraznil, že velmi těsně spolupracujeme s EFSO i s ECDC při sběru vědeckých údajů eh, a při uplatňování národních akčních plánů v oblasti AMR, protože právě členské státy tady musí splnit ještě mnoho úkolů. Přístup k léčivým přípravkům. Já si myslím, že právě to je jedna z nejdůležitějších otázek, kterými se eh, tento výbor zabývá. Chceme, aby tedy pacienti v Evropské unii měli univerzální přístup eh, eh, k dostupným léčivým přípravkům. EMA vítá vaše usnesení z eh, března roku 2007. Je zřejmé, že jsme v minulých letech postupovali správně. Dostupnost léčivých přípravků je i nadále tím nejdůležitějším úkolem a vyžaduje zapojení všech zúčastněných stran, ať už jsou to investoři, lékaři, pacienti a nebo ti, kteří léky vyvíjí. Eh, dovolte mi, abych jako příklad uvedl eh, imunoterapii eh, v oblasti eh, onkologie, takzvaný program CAR T. Eh, já vím, že to jsou tedy průlomové terapie, která by mohly, které by mohly zásadním způsobem zlepšit vyhlídky pacientům a jsou to léčivé přípravky, které musí být spjaty s naprosto novým přístupem, se změnou našeho myšlení a kromě toho eh, sebou ponesou i další zásadní změny, například konvergující technologie. Musíme lepšit, eh, zlepšit přístup k léčivým přípravkům, ale také eh, k datům, k aplikacím, k technologiím, tak abychom mohli ty léčivé přípravky správně podávat a abychom mohli provádět správně diagnózu. Musíme mm, tedy správně sbírat reálná data a provádět analýzy a to i za použití umělé inteligence. To znamená, že ne, nezbytně potřebujeme analyzovat přístup eh, k léčivým přípravkům holistickým způsobem a musíme také eh, znovu Eh, koncipovat náš přístup během příštích pět let, pěti let v tom smyslu, jaké metody, jakou expertízu budeme potřebovat. Eh, cílem naší agentury je to, abychom zajistili, že vývojové firmy budou správně chápat regulační požadavky, tak abychom, aby mohli generovat spolehlivější data a aby umožnili v rámci rozhodovacího procesu informovaná rozhodnutí. Nepodaří se nám poskytnout obecné pokyny v tom smyslu, jak eh, vytvářet eh, jednotlivé skupiny léčivých přípravků, protože eh, budoucnost léčivých přípravků bude velmi jedinečná a je to neprobádané území. A proto tedy mm, povzbuzujeme jednotlivé farmaceutické firmy, aby s námi byly v kontaktu a aby s námi konzultovali své plány rozvoje. Díky tomu se budeme snažit zajistit to, aby postupy, které eh, budou vytvořeny, byly spolehlivé. 67 eh, klinických eh, zkoušek a testů pro nás není vhodně připraveno jsou připraveny tak, že není možné, aby dosáhly svého cíle. A také vědecké poradenství není žádnou eh, zárukou pro povolení, pro uvedení na trh. Záleží to na výsledku programu vývoje. A léčivo, pokud není účinné nebo není dostatečně bezpečné, tak eh, selže. Ovšem eh, to, co se stane po té vědecké radě, je následující věc. 76% eh, těchto léčiv bude adekvátně připraveno. Samozřejmě selhání je pořád ještě možné, ale je to o polovinu méně čestné než u těch vývojů, které se řídily špatným eh, plánem. Zkušenost ukazuje, že vědecké poradenství sehrává velkou roli při ochraně pacientů a také brání nebo předchází účasti ve zbytečných klinických testech. Také je to klíč pro naši spolupráci se subjektem HTA. My se musíme zajistit, že budeme mít potřebné znalosti a zkušenosti k tomu, abychom udrželi krok s vědeckým a technickým vývojem. A to vezmeme v úvahu i poté, co budeme utvářet naše agenturu po přesunu do Amsterdamu. Vytváříme také svou vnitřní strategii, abychom řešili tyto výzvy a informovali o budoucích legislativních změnách. Naším cílem je úzce spolupracovat s Evropskou komisí, abychom zajistili že udržíme krok s inovacemi, které přicházejí rychlostí světla a abychom byli přínosem pro naše občany. Chci osobně poděkovat členům tohoto výboru, kteří nás podpořili paní Biljaně Borzan a také jejímu předchůdci, panu Matiasi Grotovi panu Laviovi a také vám, paní Valán. Děkuji také Antonemu Borgovi a Běrnu Lemerovi, kteří zastupují parlament v naší řídící radě. Děkuji. Děkuji, pane profesore Rázy, za vaši prezentaci. Samozřejmě dalším řečníkem by měla být kontaktní osoba pro agenturu EMA, a to je paní Borzan. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane profesore, vítejte. Já myslím, že mohu hovořit za všechny zde přítomné a říci, že všichni doufáme, že přestěhování agentury bude co nejhladší a nejefektivnější. Práce, kterou Emma odvádí, je zásadní proto, aby byla zachována vysoká úroveň ochrany zdraví evropských občanů i takové politické události, jako je Brexit, eh, mohou narušit její roli. Já bych se ráda zeptala na určité aktivity v souvislosti s přestěhováním. Vy jste zmínil tuto možnost a mě by zajímalo, zda některé aktivity, už byly seškrtány ze seznamu priorit v souvislosti s tímto přestěhováním. Kolegové Konečná, Kadenbach a Pedicini a já poslali otázku k ústnímu zodpovězení, tedy k písemnému odpovězení komisi, pokud jde o schopnost agentury EMA fungovat v průběhu přestěhování. My jsme vyjadřili obavy, že EMA nebude mít k dispozici dostatek personálu v okamžiku, kdy dochází k nárůstu práce v souvislosti s produkty a také přípravou na Brexit a z nutností implementovat novou legislativu. To všechno může být tedy ohroženo. Ptáme se, jaká opatření přijímá komise, aby vyřešila obavy, které řídící rada který správní rada EMA vyjadřuje v souvislosti s nedostatkem personálu v průběhu přestěhování a také poté. Komisař Andrew Kajtis řekl, že rozpočet v roce 2019 bude vypadat tak, že žádost o dalších 40 dalších agentů bude analyzována a tato žádost byla posouzena jako nedostatečně dokumentována, aby i na toto dočasné období byl ospravedlněn takovýto nárůst počtu zaměstnanců i vzhledem k velké, poměrně velké velikosti této agentury. Všichni si uvědomujeme, jakým výzvám agentura čelí kvůli přestěhování. A také, jaký tlak na její zdroje to klade. A jsme tedy zaskočeni tím, že agentura by podle hodnocení komise nedoložila dostatečně potřebu zvýšení počtu zaměstnanců, takže mě by zajímal váš názor. Evropská ombudsmanka nedávno zahájila vyšetřování ohledně toho, že Emma, než dostane žádost o povolení na trh, vstupuje do kontaktu se soukromými vývojci léku, tvůrci léku. To je takzvaná předběžná vědecká porada. Vy jste toto zmínil, pane profesore, říkáte, že toto vědecké poradenství je užitečným nástrojem, aby vývojové plány neselhaly kvůli nedostatku nebo nedostatečnému chápání legislativních požadavků nebo kvůli nesprávně naplánovaným klinickým testům. Říkáte také, že to není záruka, že bude uděleno povolení k uvedení na trh. Takže jaké jsou vaše názory a očekávání ohledně iniciativy ombudsmenky? A na závěr bych ráda poděkovala profesoru Lemerovi, který je zde dnes s námi, za to, že zastupuje parlament v agentuře EMA už 12 let ve správní radě. Na závěr bych ráda poděkovala vám všem za to, že jste dnes přišli a přeji vám v agentuře vše nejlepší do následujících měsíců. Děkuji. Děkuji, paní Borza. A nyní dávám prostor pro dotazy. Několik z vás se přihlásil o slovo. Pan Peričin je jedním z nich. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane řediteli, za to, že jste dnes přišel mezi nás. Já, pane řediteli, bych se rád vrátil k té ošklivé záležitosti přesunu Evropské agentury pro léčiva do Amsterdamu ne do Milánu po Brexitu. A chci to udělat, protože teď už uplynulo dost času a jsme si tedy více vědomi toho, co se děje. Mohli jsme sledovat eh, vývoj prací na tomto procesu, tak je úplně jasné, mnohem jasnější to, co na začátku bylo popisováno jako ten eh, obvyklý protest populistických občanů. Přitom tam byla jasná obava, reálná, konkrétní zcela běžných evropských občanů. A já se ptám, byla skutečně kontinuita operací nejdůležitějším požadavkem při rozhodnutí o novém sídle. A je také pravda, že když se vybral Amsterdam, znamenalo to, že bude pozastavena tato operativnost, ale u tak důležitých věcí, jako je třeba posuzování eh, protirakovinných léků, importovaných léků a léků na eh, podporu otěhotnění a tak dále. Je pravda, že se tím ohrozila operativní nebo kontinuita operací. Víme, že toto monitorování vůbec neexistuje. Je pravda, že personál bude nedostačující pro plnění těch důležitých funkcí agentury EMA. A ptám se komise, která je zde přítomna. Pokud je to pravda, tak eh, proč jste dovolili, aby se ta holandská nabídka účastnila. A proč jste se rozhodli pro holandskou nabídku, i když byla v průběhu změněna? Holandsko je země, která odmítá být kontrolována a přitom chce kontrolovat ostatní. Ohrožuje zdraví milionů obyvatel Evropských, Evropské unie. Je to také daňový ráj a přitom se tváří jako nějaký ochránce práv a žádá, aby Itálie byla stíhána pro porušení povinnosti. A já žádám opak, aby něco zemsko bylo stíháno pro porušení povinnosti. Děkuji vám. Děkuji, já budu hovořit eh, holandsky. Jsem ze, eh, z Nizozemska a my v Amsterdamu máme radost z toho, že agentura EMA bude přesunuta k nám. Proč se to stalo? Je to tím, že u nás jsou univerzity a právě ty by byly nejraději, kdyby agentura EMA co možná nejdříve začala eh, zase plně fungovat. Jsou tu experti, kteří se v tom v tomto oboru angažují mnoho vědců, takže pro nás je to velmi dobrá možnost. Pan kolega Lavia nás navštívil, navštívil Amsterdam a řekl, že tedy nepochybně agentura bude velmi záhy zase plně funkční jde konec konců o zdraví evropských občanů. Pokud jde o AMR, o antibiotickou rezistenci, tak my víme, že je tu celá řada nových léčiv a často při vývoji těchto léčiv jde hlavně o zisky akcionářů ve farmaceutických společnostech. Ale ono nejde jenom o jejich marži. Jde přece o naši společnou snahu. Chceme zajistit, aby pacienti dostali správnou léčbu. Minulý týden ve Štrasburku jsme schválili velmi vydařené usnesení proti limské borelioze, která je přenášena hmyzem. To znamená, že jako Evropský parlament se v tuto chvíli zabýváme celou řadou témat a je jasné, že vy pro svoji práci potřebujete potřebné finanční prostředky. Není možné, aby ovšem rozhodovali pouze akcionáři ve farmaceutických firmách. Děkuji. My jako politici se v to musíme angažovat. Okay, thank you very much. Is it... Děkuji Takže se, zda jsou další dotazy. Nikoli, v tom případě požádám komise, zda se chce ujmout slova. Nechce. V tom případě pan profesor Biol Lema, zástupce parlamentu, eh, v, na rádě agentury EMA, aby doplnil to, co řekla paní kolegyně, paní Borza. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdůležitější již zaznělo, to řekl pan profesor Razy. A to nejdůležitější je, že agentura EMA se musí přestěhovat do Amsterdamu v příštím roce a není pochyb o tom, že pan Razy a jeho tým odvedou vynikající práce, pokud jde o zvládnutí předvídaných potíží, kterým budeme čelit, až budeme stěhovat agenturu z Británie do Nizozemska, až se bude pracovat na zajištění bezpečnosti vozů, které budou převážet eh, zdravotnické přípravky a léky. Další důležitý bod, který již zazněl, který uvedl pan profesor Razy, se týká ztráty pracovních míst. 20 personálu se nepřemysťuje do Amsterdamu. Já jsem ovšem přesvědčen, že pan profesor Razi se svým týmem zvládne tento problém. Dobře, a ještě mi prosím dovolte prohlášení vědce a někoho, kdo se považuje za homopolitika. Eh, podle mého je Brexit to nejzbytečnější rozhodnutí Evropské unie náklady na přemístění agentury nejsou jen ohromné, ale co je ještě důležitější, je to, že to politické rozhodnutí je rozhodné pro Evropu na další století. EMA je vynikající příklad. Agentura přijde o spoustu vysoce kvalifikovaných pracovníků z Británie. Jejich podíl na práci agentury budeme postrádat. Navíc přijdeme o spolupráci s britskými kolegy, s evropskými kolegy na úrovni základních studií, epidemiologických studií a klinických studií. To je veliká ztráta. Přijdeme o koordinace, kterou jsme měli k dispozici a to se dotkne agentury EMA velice citelně. Já si chovám naději, a jsem přesvědčen o tom, že pan profesor Rázy to zvládne. Je to ovšem problém vědy. Brexit je problém vědecký a to je prohlášení, které jde z celého mého srdce. Děkuji vám. Děkuji, to jste řekl krásně. Je to problém, který zasáhne i vědu. My jsme si toho vědomi a je to součástí našeho usnesení. My jsme na to upozorňovali, že Brexit způsobí ohromné potíže. Pane profesore, v tuto chvíli se na vás obracím, abyste se vyjádřil v reakci na to, co zaznělo. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já začnu u otázky, kterou položila paní Bozán. Vy jste se ptala, jak můžeme seřadit priority jakým způsobem jsme postupovali. Samozřejmě, jak jsem již nastínil, za použití grafu eh, měli jsme určité úkoly v tom takzvaném červeném košíku, to jsou činnosti týkající se produktů, činnosti týkající se povolovacích řízení, farmakovigilance a dalších kroků v oblasti zajištění bezpečnosti. To jsou klíčové činnosti týkající se povolovacího procesu, které patřily do dané kategorie. Pokud jde o zdroje, tak zde musíme přípravné práce na nové legislativě pozastavit. Těch přípravných projektů je několik na téma veterinární eh, medicíny, na téma GDPR a na téma uh, realizace eh, právní úpravy v oblasti zařízení. V některých oblastech, jako je například GDPR, nemáme, krom toho, že nám chybí eh, pracovní místa ani eh, kvalifikace. Proto upozorňujeme na daný problém. V danou chvíli nám chybí možnost zprostředkovat správně toto sdělení, proč potřebujeme dané odborné zázemí. Proto neustále spolupracujeme s komisí. Nyní je zřejmé proč. Je zde zoufalá potřeba zajistit nejen zdroje, ale i to odborné zázemí, nejen zdroje jako takové. 14 smluvních dodavatelů. To je jednoduchý koncept, jednoduchý systém. Já vím, že parlament mě v tomto podporuje. My jsme na věci spolupracovali i s komisí. Chceme přesvědčit radu, že si zde nezahráváme s čísly pracovních míst že bychom používali smluvní pracovníky tam, kde propouštíme pracovníky na dobu určitou. Jsou zde určitá místa na tři roky, abychom vykompenzovali ztráty. To znamená, že nakonec nebudeme ani v plusu. Budeme dokonce v mínusu, my jenom snižujeme ztrátu, kterou jsme zaznamenali, a to na určitou dobu. A to odpovídá přesně strategii, kterou jsem vám nastínil ve své úvodní prezentaci. Chceme se zaměřit na to, co nás čeká v budoucnu. A to není nutně pokryto daným odborným zázemím, které máme k dispozici. Je zde tedy určitá ztráta pracovníků, ale zároveň je to pro nás příležitost. Příležitost najmout nové lidi, které budeme potřebovat v následujících pěti až deseti letech. Pokud dostaneme souhlas k těmto, k, k najmutí těchto 40 osob, které by nám toto znalostní zázemí měly poskytnout. My je nepřijmeme rovnou, chceme se nejprve ujistit, že je to vše v souladu s novou legislativou, ale jak říkám, to vše technologie, věda jdou mílovými kroky. Proto chceme najmout ty spravé lidi a ne ze zoufalství najímat jen proto, abychom zaplnili místa. My se snažíme o skutečně racionální přístup a doufáme, že pro něj se najde ve vašem parlamentu odezva. Já nevím, jestli jsem zodpověděl všechny vaše dotazy, ale nepochybně budu rád, pokud je budu moci dále rozvést, pokud jde o ombudsmana. Ano, my tuto iniciativu vítáme, protože nám umožní dále osvětlit celou problematiku. Já jsem do své prezentace již některé klíčové informace uvedl. Chci rozptýlit eh, určité zmatky. My neprovádíme analýzu dat. A teď nehovořím o ombudsmanovi, teď hovořím o těch, kteří kritizují tuto roli a říkají, že zde dochází pouze k analýze dat. Já doufám, že je to pro mě možnost eh, rozptýlit tuto obavu. My v tuto chvíli provádíme analýzu rozvojového plánu, snažíme se zjistit, který z rozvojových plánů je ten nejlepší, který nám pomůže naplnit cíle za předpokladu, že tedy, a ta studie ještě neproběhla, za předpokladu, že statisticky a klinicky bude vše dostatečně eh, odůvodnitelné. Pokud se dostaneme na tu magickou hranici, tak možná dojde k odsouhlasení nových pracovních míst. Není zde tedy žádný střed zájmu, nedochází k žádné uh, mu problému týkajícímu se kontinuity. My chceme zajistit kontinuitu, protože chceme řešit celý problém jednotně a konzistentně, ale jde o něco jiného než o systém zajišťování poradních míst. Je to něco trošku jiného, je to dobrovolná záležitost, je to pro nás příležitost. Co je ještě důležitější, je to, že jsou zde pacienti, kteří absolvují různé klinické testy, projekty schromažďující nové poznatky. Pokud se podaří toto e, zrealizovat, tak to bude úspěch nejen pro pacienta samotného, ale i pro nás jako zákonodárce, ale i pro investora, který ty prostředky dodal. Já jsem eh, tam neza, nezahrnul jedno číslo, a to je 30%. 30% v našemu systému Prime, 30% je potom zastaveno, protože se zjistí, že daný typ léku se neubírá tou pravou cestou. Co, to znamená, že je to to nejlepší, co jsme schopni nabídnout, jsme schopni zajistit lepší, kvalitnější, bezpečnější a efektivnější systém schromažďování dat. Je to příležitost, kterou nechceme ale promeškat i v rámci celého řízení role ombudsmana. Pan doktor Pedicini položil několik otázek, některé z těchto otázek ovšem byly na adresu komise, na ty samozřejmě nemůžu reagovat, ale za agenturu EMA mohu říci, že náš systém řazení priorit, jak říkám, je podle mého kvalitní a podpírá zájem veřejného zdraví. To je pro nás povinné minimum. My přísně sledujeme celý proces, neustále klademe důraz na tuto problematiku, snažíme se, aby nizozemské úřady byly pod tlakem. Zatím jsme nezaznamenali, že by mělo dojít k nějakému zásadnějšímu problému. Naše řazení priorit spočívá hlavně v náhradě ztracených pracovních míst, takže se snažíme zajistit kontinuitu provozu, jelikož tuto chvíli nás čeká stěhování, to znamená z institucionálního hlediska samozřejmě se k tomu nebudu vyjadřovat. Já jsem zároveň také Ital, takže mám další důvod, proč se nevyjadřovat, ale z institucionálního hlediska musím říci, že priorita byla dána náhradě na ztracená, pracovní místa. nebo za pracovníky, o které jsme přišli. A paní Schrener Pirik, zhruba jsem to vyslovil správně, říká řečník. My eh, sdílíme vaše obavu týkající se cen. Je to jedna z největších obav, která panovala poslední tři až čtyři roky. My jsme si vědomi toho, že možná schválíme léky, které se nikdo nebude moci dovolit, ale je nad naše síly řešit tuto problematiku takto komplexně. My jsme schopni zajistit nejpříznivější podmínky pro ty, kteří následně vyjednávají o daném léku. To jsme schopni, jsme schopni navrhnout lepší cenovou politiku, pakliže bude prostředí pro vývoj léku příznivější. Zároveň se snažíme zajistit co nejlepší poznatky pro uh, orgány veřejného zdraví, pro orgány hygieny, kdy se snažíme všem inovativním návrhům dodat příslušné podklady. Co je zde nejdůležitější, je ta univerzální přidaná hodnota, klinická přidaná hodnota. Je zřejmé, že někdy léčivý přístup se uplatní a osvědčí jinak v jiném prostředí. A my máme tu možnost zjednodušit vyhodnocení postupu v různých méně či více příznivých podmínkách. A my jsme v tuto chvíli situace, kde doufáme, že se podaří tato spolupráce ještě více rozvinout. Opravdu vítáme návrh eh, komise eh, ve věci HTA co se týče cenové politiky, je, to však vše, co můžeme podniknout. Více nemůžeme. Pokud jde o vědecké poznatky, tak eh, musím říct, že pokud tyto orgány budou po našem boku, orgány HTS, eh, ty budou moci žádat o mnohem víc, než budeme moci žádat my, což je dobré pro nás, pro pacienta i pro poplatníka. Je to dobré i pro podniky samotné, protože ty budou vědět, co musí vytvořit, pakliže budou tyto eh, požadavky orgánů veřejného zdraví, orgány, orgánů hygieny známy předem. Budou tedy schopni být připraveni. Co se týče výzkumu uh, limské boreliozy, já si opravdu velmi cením možnosti veřejnému, veřejného eh, výzkumu tam, kde soukromý sektor nemá zájem. My nejsme však výzkumný orgán jako takový, máme zde nový horizont Evropa, který poběží, zde budou prostředky na uh, výzkum infekčních onemocnění. Rovněž jsem také vyrozuměl, že agentura EMA by zde mohla sehrát jistou roli. Nám je dána možnost poskytnout finanční prostředky, protože ty limity, které eh, jsme řešili, byly naštěstí zrušeny, takže jsme schopni i tyto potřeby řešit a vyhovět jim. Musím po- poděkovat Björn Lemmer za ta vřelá slova. Děkuji vám a Rovněž také moc děkuji za tu důvěru, že to zvládneme. Mm, já se tak jist nejsem ale doufám a snažit se budeme. A rovněž děkuji moc krát za rady, které jste nám poskytli. Pro nás jsou velice cené. Děkuji vám. Děkuji, pane profesore Rase, děkuji vám za, za to, že jste mezi nás přišel a přejeme vám hodně štěstí ve vaší budoucí práci. Doufám, že v příštím roce spolu povedeme stejně zajímavou diskuzi. Děkuji. Uh, Milí kolegové, mám na srdci některá oznámení předsedkyně a následně se tedy dostaneme uh, k dalšímu bodu našeho programu. Nejprve workshop. Mozek, nový přístup k onemocnění mozku. Tento workshop Eh, organizuje pracovní skupina pro zdravotní otázky v našem výboru. Eh, Spolu s pravodají eh, jsou paní Kopezon Ruiz a pan Alois Petrle. Tento workshop se bude konat tuto středu 21. listopadu mezi 10. a 12. hodinou dopoledne a já vás na něj všechny co nejsrdečněji zvu. Pokud jde o minulá trojstraná jednání, do níž je náš výbor zapojen. Ráda bych zmínila eh, dvojí jednání eh, na dvoj, eh, druhém neformálním trialogu na téma CO2 a automobily. Parlament a rada diskutovali o všech pozměňovacích návrzích. Byla vznesena celá řada méně politických otázek. Eh, například eh, se to týkalo automobilů z druhé roky. Označování automobilů došáhli jsme v této věci eh, kompromisu. V jiných záležitostech je potřeba diskutovat o dalších textech na technické úrovni a to na příštím trojstranném jednání. jednání v těch politických záležitostech, ať už jsou to tedy benchmarky pro automobily s nulovými nebo eh, nízkými emisemi, eh, RDE, analýza životního cyklu a ekoinovace, oba legislativní orgány musí eh, předložit změněný mandát, pokud máme dosáhnout kompromisu a pokud tedy má být na třetím trojstraném jednání, které se bude konat 4. prosince, dosaženo pokroku. Pokud jde o harmonizaci eh, eh, výkazů nebo reportingu v oblasti životního prostředí, tak tady proběhl první trialog, první trojstranná jednání. Vyměnili jsme si názory, eh, prezentovali jsme naše pozice, pokud jde o návrh komise. Ta diskuze ukázala, že legislativní ná, eh, orgány v podstatě zastávají podobný přístup v celé řadě bodů. E, s jednou výjimkou, a to je článek 3 a ustanovení, která se týkají eh, komitologie, to znamená postupu projednávání ve výborech. Eh, proto se parlament a rada shodly na tom, že takřka všechny otázky budou dále řešeny na technické úrovni, přičemž cílem je to, abychom je opět eh, nastolili na druhém trojstranném jednání, jehož datum konání zatím nebylo stanoveno, nicméně to bude v nejbližší budoucnosti. Dalším bodem našeho dnešního programu je návrh usnesení eh, týkající se výhrady k povolení eh, dichromu, dichromanu sodného. Pan Eichhout to možná vysloví lépe než já. Já tady hovořím o panu Eichhautovi, který je jedním ze zpravodajů. Dalšími spoluspravodají je také pan Poc e, a mm, pan Federle, ale předpokládám, že to přednese pan Eichhaut a v tuto chvíli má slovo. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji všem kolegům, kteří byli zapojeni do této diskuze. Děkuji. Já doufám, že přítomnost poslanců v tuto chvíli nic nevypovídá o významu této otázky, protože jde o eh, chemickou látku, kterou možná známe z filmu, ale ono je velmi zajímavé, jaký postup byl zvolen a to je konec konců ta nejdůležitější otázka, kterou máme na komisi. Eh, pokud tedy si přečtete stanovisko eh, výboru pro eh, analýzu rizik, tak by ta otázka měla být koncipována naprosto jasně. Nicméně, pokud se podíváte na, návrh komise, není tomu tak. A proto jsme společně s panem Pocem a s panem Federlem eh, vznesli výhradu k tomuto rozhodnutí. Pokud se tedy přečtete eh, rozhodnutí výboru pro analýzu rizika, tak eh, je z něj naprosto patrné, že není možné stanovit eh, úroveň nebo hladinu této látky, která by neměla žádný dopad. To znamená jinými slovy, že jakákoliv, jakékoliv množství této látky, jakákoliv expozice této látce může mít určitý dopad. REACH v tomto ohledu hovoří naprosto jasně a říká, že pokud tomu tak je, pokud nemůžeme stanovit tuto minimální hladinu, tak eh, bychom se měli zamyslet nad tím, jestli jsou k dispozici alternativní látky a jaké eh, by to mělo tedy sociální a ekonomické dopady. My víme, že alternativní látky k dispozici jsou. A to znamená, že by neměla, nemělo být udělováno žádné povolení. V tomto ohledu Rýč hovoří naprosto jasně. Bohužel komise navrhuje povolení pro eh, dichromancodný a argumentace je taková, že ten formální postup, když se eh, to rozhodovalo, tak jsme nevěděli o žádných alternativních látkách. To znamená, oni se tady v podstatě schovávají za procedurální argumentaci a já si myslím, že to je věc, která je naprosto stěžení, protože víme, že tady musí sehrát roli agentura ECHA, musí analyzovat riziko a komise zase má to riziko řídit a má předkládat rozhodnutí. Agentura ECHA, jak víme, dospěla k závěru, že to nebylo šťastné, že tam jsou určité pochybnosti eh, o té žádosti, nicméně to zhodnotili, požádali o konzultaci v tom smyslu, jestli jsou k dispozici alternativy a dospěli k závěru, že pokud jim nikdo neodpověděl na otázku, zda existují alternativy, tak alternativy nejsou. Ale komise věděla, že ty alternativy k dispozici jsou. To znamená, že pokud eh, komise řekne, že čte pouze to, co jim dodá ECHA a že nedělá nic jiného, tak nevím, proč vlastně komise vůbec eh, existuje, protože pouze razítkuje a potvrzuje to, co eh, říká agentura ECHA. Ale ECHA je eh, orgán, který by měl analyzovat riziko a komise je orgán, který by měl rozhodovat. To znamená, že ta otázka na komisi je naprosto jasná. Ptám se vás, souhlasíte s tím, že dichroman solný je látka, u které není minimální hranice pro expozici? Pokud ano, a pokud se zároveň domníváte, že REACH naprosto jasně říká, že v takovémto případě, když je k dispozici alternativa, by nemělo být udělováno povolení, Eh, vy víte, že alternativní látky k dispozici jsou a pokud tomu tak je, tak se vás ptám, proč eh, udělujete povolení a proč v podstatě se stavíte proti základním hodnotám, na kterých stojí nařízení REACH. A prosím vás, abyste se tady neschovávali žádné, za žádné procedurální argumenty, protože vy jako komise musíte se hrát politickou roli a já si myslím, že Eh, byste se měli držet těch pravidel a ta jasně říkají, že by nemělo být uděleno žádné povolení a proto my tedy vznášíme výhradu k, vašem, k rozhodnutí komise a doufáme, že zítra se za náš návrh postaví většina v našem výboru. A je tu tedy jasná pozice Evropského parlamentu před tím, než o tom rozhodnou členské státy. Je to akt, eh, nebo akt přenesené, eh, nebo prováděcí akt a proto bychom to chtěli předložit na mliny plenárku jež, již eh, příští týden, tak abychom tedy mohli co možná nejdříve rozhodnout ve výboru pro REACH. Já si myslím, že ty podmínky jsou stanoveny naprosto jasně. Já vás tuto chvíli prosím o odpověď a prosím neschovávejte se za žádnou procedurální argumentaci a neopírejte se o agenturu ECHA. Je to látka, ke které jsou k dispozici alternativy a u které není možno stanovit minimální eh, množství nebo hladinu pro expozici. Takže je to naprosto jasné. Doufám, že komise nám tedy na tuto otázku odpoví. Děkuji. A teď bych měla dát slovo stínovým zpravodajům. A já mám stanovisko pana Busoje, který je stínovým zpravodajem za EPP, takže on se omluvil kvůli spoždění letu. Já tedy přednesu jeho stanovisko. Chtěl také vyjádřit určité obavy týkající se předmětu této námitky. Žadatelé podložili, nebo tedy přeložili námitku I když články 50, 60 a 64 tvrdí, že žadatelé by měli poskytnout eh, alternativy a substituce, aby to bylo posouzeno agenturou, tak žadatel to neudělal. Komise tedy doporučila povolení, aby tedy bylo závislé na podmínkách, například posouzení rizika Existují dále také textilní společnosti, které mají explicitní politiky, které neumožňují použití chromu, i podniky, které se pohybují na poli vysoké mody a používají barviva, která pocházejí z bezpečnějších zdrojů. Stínový zpravodaj EPP nechce námitku ani podpořit, ani zamítnout, ale chce požádat o další dokumenty, aby bylo možno přijmout informované rozhodnutí, aniž tedy by byl napadnut legislativní proces komise, ale zároveň, aby byly vzaty v úvahu i ty obavy, které zde byly vyjádřeny. Takže tuto je tedy názor pana Busoje na tuto námitku. Paní Kanenbach, chcete něco říci? Jen jedna věta, protože Pavel Poc je spoluspravodajem za SD, tak my plně podporujeme to, co řekl Bas. Děkuji. A teď bych ráda dala slovo komisi z DG Growth. Je tady pan Karlo Petinel. Takže prosím, jaké je vaše stanovisko k tomu, co zde říkali předkladatelé námitky? Thank you, chair. First of all, I would like... Děkuji. Já nejsem Carlo Petinelli. Já jsem šéfem jednotky REACH z DG Growth. To se omlouvám, to je informace, kterou jsme dostali od komise, ale vítejte děkujeme za vaši přítomnost. Ano, ta informace, kterou jste dostali, je správná, ale my jsme čekali, že ten bod bude řešen trošičku později. Já tedy teď zastupuji svého ředitele, pana Petinelliho. Já jsem tedy šéfem oddělení, jak jsem říkal. Nejdříve to chci zasadit do širšího kontextu a připomenout revizi REACH, zveřejněnou v březnu 2018, kterou jsme diskutovali také na tomto výboru. Tam uznáváme, že proces povolování podle nařízení REACH musí být dále zlepšen. Revize říká, že je důležité mít bezpečnější alternativy, aby se nahradili velmi znepokojivé látky a navrhujeme také akce, aby se podporovaly substituční látky. Také se zde hovořilo o tom, jak lépe používat alternativy, eh, které jsme získali veřejnou konzultací. ECHA, členští nebo experti z členských států a další rozvějí akce, které byly navrženy v revizi a přijímají konkrétní opatření. Tento návrh se týká nedostatku a analýzy alternativ, které předložila podnik, předložil podnik Ilario Omecano. Jedná se o analýzu, kterou provedla ECHA ve výboru RAK a SEAK a také se zohledňuje možnost alternativ a dostupnost alternativ. Je zde tedy námitka vůči rozhodnutí komise. Říká se zde, že zde byly překročeny pravomoci podle REACH. Komise ovšem tuto námetku zamítá. SEAK eh, má analýzu, která se týká proveditelnosti alternativy. Týká se to také případu Ilario Ormecano. Na základě důkazů, které poskytly obě společnosti, SEAK provedl analýzu a i když je zde určitá nejistota, tak dospěl k názoru, že tyto alternativy nejsou pro žadatele použitelné. V obou případech SEAK navrhl období sedmi let, po kterém by měl být znovu proveden přeskum. Komise dále posoudila tyto závěry, když připravila návrh svého rozhodnutí a když o tom diskutovala s členskými státy ve výboru REACH. Ohlednila především závěr se, že alternativy nejsou technicky proveditelné pro žadatele a jejich klienty. Takže my nemáme vůbec důvod, proč spochybňovat eh, závěry ECHA ohledně použitelnosti alternativ. Ovšem ty identifikované body nejistoty vedly komisi k tomu, aby zkrátila to období ze sedmi na čtyři roky kdy bude tedy znovu proveden přeskum. Kvalifikovaná většina výboru REACH toto rozhodnutí podpořila a tento výbor Evropský parlament v té době vůči tomu nic nenamítal. Tyto případy Trupo Koller a Ilario Ormecano jsou velmi podobné. Komise si tedy myslí, že by, by měl být tedy přijat konzistentní přístup, mělo by zde být tedy to období, po které tedy eh, bude proveden přeskum a bude to kratší období. Proto navrhujeme také v případě Ilario Ormecano poskytnout eh, období, které bude také trvat čtyři roky. Komise plně dostala svým pravomocem, který svěřuje na řízení REACH. Děkuji. Tím by měla být rozprava uzavřena, ale vzhledem k tomu, že máme čas, tak pan Eichhout možná chce ještě něco říci? Ne. Takže tím jsme uzavřeli naši rozpravu a o této námitce budeme hlasovat zítra dopoledne. A jak zde už zaznělo, na plenárním zasedání se bude hlasovat eh, tedy v listopadu na miniplenárce. Děkuji všem za účast a uvidíme se zítra. Hezký večer.